Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf auch unsere Vážení eh, kolegové a kolegyně, všechny vás vítám, také vítám eh, tlumočníky, kteří nám tady pomáhají. Začneme s bodem 7 eh, našeho pořadu jednání udělení absolutoria za rok 2019, souhrný rozpočet EU Evropská komise. Jsem velmi rád, že si pan komisař udělal čas, protože má velmi náročný program otázka právního státu, má trialog vyjednávání o víceletém finančním rámci a také jsem velmi ráda, že je zde eh, s námi pan Manfred Kraft, který je generálním ředitelem útvaru interního auditu Evropské komise. A nejdříve úvodem bych chtěla říci, já jsem eh, byla Eh, zpravodajkou pro rok 2018, pan Kus je eh, eh, zpravodajem pro rok 2019. Na základě odpovědí komise vidíme, že komise sdílí naše hlavní cíle a že přistoupí k potřebným opatřením. Vzhledem k tomu, že nemáme dostatek času, tak se zaměřím pouze na část odpovědí. Co se týče otázky právního státu, tak jsme na dobré cestě a včera během eh, trialogu máme za to, že se dosáhlo důležitého pokroku. Jsem obezřetně optimistická, že eh, poslední, nebo příští trialog bude poslední a že dosáhneme dobrého eh, výsledku. Eh, to je tedy eh, k otázce mechanismu eh, právního státu. A, a ještě zítra se tím budeme zabývat během trialogu velmi intenzivně a doufám, že rada dostojí svému slovu, o čem řekla, že se budeme zabývat, to je otázka oblasti působnosti, to je ten správný směr, který byl navržen a chtěla bych poděkovat kolegům z KONT, eh, Katalinče z Renew, Daniel Freund od, ze Zelených, eh, kteří poskytují eh, podporu a také chci poděkovat všem, kteří se touto otázkou zabývají, tedy tímto mechanismem právního státu protože to je eh, v zájmu Evropské unie a je potřeba chránit finanční zájmy EU a to tak zatím nebylo vždy splněno. Já se tedy eh, těším, že Rada se tímto bude zabývat a že nám vyjde vstříc nám Evropskému parlamentu, tam, kde je to potřeba. Potom, pokud jde o společnou zemědělskou politiku, eh, tak Tady eh, máme, eh, měli jsme možnost zapracovat do strategických plánů pozněvací návrhy. Eh, potom se jedná také o to, že Evropský parlament chce, aby byl zaveden mechanismus pro podávání stížností a také, aby existovalo jedno kontaktní místo. Očekáváme, že Evropská komise nám vyjde vstříc, pokud je o vyjednávání o CPR, nařízení o společných eh, ustanovení. Eh, také je pro nás eh, důležitá otázka systému, který by byl závazný a což by bylo v reálném čase a byl by to tedy monitorovací systém. A Evropská komise by měla prověřit, eh, do jaké míry už existující infrastruktura pro eh, IT, jako je Arachne, jak by se mohla využít. Potom otázka střetu eh, zájmu, tak zde jsme vzali v potaz pokyny komise k tomuto tématu a potom to je tedy věc, tedy konkrétního případu České republiky, tak zde jsme požádali o přístup k odpovědi komise České vládě. Potom otázka také zlepšení vlastních zdrojů Evropské unie, především co se týče cel a e, DPH a s tím související podvody. A nyní bych se chtěla zeptat, zda je pan komisař Hán napojen. E, vítám vás zde na výboru KONT, i když je to takto na dálku. Doufám, že se nám to podaří. Já vás vidím a slyším. Uh, Děkuji vám za tato laskavá slova. Máme za sebou trialog, jenom občas se tedy účastníme společně jednání. Je to velice napjaté i z hlediska harmonogramu. Ale je to nicméně příležitost a já bych zejména chtěl poděkovat zpravodajům a všem členům výboru KONT, že mám příležitost eh, vést eh, výměnu o našich eh, finančních výkazech za rok 2019 a děkuji tedy znovu za tuto příležitost k vám promluvit a vést konečně jakousi výměnu k tomuto důležitému kroku u, během procesu absolutoria. Pokud je o rok 2019, tak se zaměřím na důležitou otázku. Teď ovšem máme velice náročné podmínky práce, ne vždy se potkáváme, ale je to jasné vysvětlení k naší napjaté situaci. Takže při této příležitosti bych se vyjádřil i k mitigujícím opatřením, která teď podnikáme a budou platit i pro pozdější období. Ovšem teď se tedy vracíme k roku 2019. Chtěl bych tedy vyzdvihnout, že dobrá spolupráce mezi výborem a komisí je nezbytná k tomu, abychom dále zlepšili zprávu evropských prostředků a naše společné úsilí vedlo ke zlepšením v našem řízení a zprávě v posledních letech z finančního hlediska. V tomto ohledu komise zdůrazňuje, že musí členské státy lépe zpravovat peníze, které přichází z Evropské unie a některé státy to skutečně eh, jsou skutečné, eh, skutečně zvládnou a vyplácí až tři čtvrtiny evropského rozpočtu je to transparentní, je to také způsob, jak se ujmout odpovědnosti. V rámci covidu jsme byli schopni eh, tuto situaci ošetřit a byli jsme schopni také sledovat plnění rozpočtu. Máme pět zpráv k tomuto tématu a já vám řeknu hlavní sdělení, které z toho vyplývají. Zpráva o výkonnosti ukazuje, jaké jsou výsledky, ale také vysvětluje, jaký je potenciál a zpráva evropského rozpočtu. V této zprávě tedy se ujímáme politické odpovědnosti jako komisi, pokud jde o zprávu Evropského rozpočtu za rok 2019. Silně jsme tedy přispěli eh, k naplnění našich evropských priorit v roce 2019 a to ukazuje, že jsme schopni skutečně k lepšímu zlepšovat životy občanů Evropské unie v řadě oblastí. Například některé z těchto nástrojů vedly ke zlepšení ovzduší pro eh, více než milion lidí. 2% eh, ohrožených druhů nyní pokročili na eh, zachované a zlepšili si svůj status. Další instituce byl, se týkaly asi 10 milionů lidí a obnovitelných en, energií. Ušetřili jsme až 5 tisíc gigawatt hodin energie za rok díky tomu. Fond pro rozvoj venkova umožnil 2,9 milionům lidí ve venkovských oblastech mít zlepšený přístup k informačním technologiím, službám a infrastruktuře. V reakci na tuto krizi jsme 4,3 milionem lidí pomohli s přístupem ke vzdělávání, ale také zprávě vody a dalších, dalším důležitým službám. To jsou jenom příklady toho, jak pozitivně náš rozpočet přispívá k našim politickým cílům a jakým způsobem k lepšímu mění životy lidí. Nemůžeme na to být jenom hrdí, musíme to také zdůrazňovat, že takové projekty existují a mají dopad. Tyto informace eh, souvisí i s procesem udělování absolutoria, ale nejvíce mají dopad na životy našich občanů. Vyzval bych vás tedy, abyste se zaměřili na letošní zprávu, která je optimalizovaná, je vyváženější a je příjemnější pro uživatele, pokud je o přístup k informacím. Zaměřuje se i na specifické oblasti výkonnosti. Máme tam i konkrétní příklady, které můžete vy, využít ve své, ve své komunikaci s voliči. Pokud jde o e, náš rozpočet, to je samozřejmě důležité, ale důležitá je taky zdravá finanční zpráva a také plnění nebo respektive dodržování opatření, což máme ve zprávě o řízení. Závěrem rok 2019 se naše zpráva ukazuje, že systémy fungovaly efektivně. To nás velice těší a máme důvěru v náš eh, závěr, který se opírá o velice podrobné zhodnocení fungování celého systému. Náš výroční nebo každoroční přístup nám dodává určitou důvěru, určitou jistotu, protože jsme schopni identifikovat, kde jsou ty největší rizika a rovnou k ním přistoupit a zavést opatření. Ještě bych se rozhovořil o našem přístupu. Tato jistota vyplývá z určitých principů. Nejprve Máme řadu auditů v členských státech a máme také eh, audity komise. 5500 operací se eh, podrobili audity, eh, auditům vnitrostátním po celé Evropě a také eh, strukturální fondy jsou toho dobrým příkladem. Více než 500 tisíc příjemců prošlo kontrolou ze strany vnitrostátních platebních agenturech v oblasti SZP. Více než tisíc účastníků Horizon 2020 bylo vyhodnoceno ex post ze strany komise. Jsme velice transparentní i v tom, kde máme eh, slabiny a snažíme se je ošetřit, když se zjistí. Nesnažíme se nic zamést pod koberec. Je dů... Pokud něco zjistíme, tak to i hlásíme a snažíme se to napravit. Například ve výročních zprávách o tom najdete informace. Takže tyto informace podáváme, když je to nezbytné. Týká se to efektivity, ale také spolupráce při veřejných zakázkách a také se snažíme identifikovat slabiny například v kontrolách na místě a předáváme to platebním agenturám. Znovu bych zdůraznil, že tyto slabiny, když je detekujeme, tak se okamžitě ujmeme cílené akce během téhož roku nebo v tom roce následujícím. Nastavujeme si tak akční plán, abychom snížili riziko, že se tyto problémy budou opakovat v budoucnosti. Opravy a vymáhání prostředků je nezbytné, abychom zachovali náš rozpočet a děkujeme tomuto výboru za jeho podporu v této otázce. 1, miliard eur je e, přesně částka, která se to týká za rok 2019. Ve chvíli, kdy se rozpočet uzavře, tak se zkontroluje, že proběhly všechny potřebné operace a kontroly a e, chybovost zůstává pod dvěma procenty. Pokud je o výdaje v roce 2019, tak tam je riziko 2,1%, tedy odhadujeme, ale zbyt, zbylá chovo, chybovost je jenom 0,7%. A to tež platí o předchozích letech. Zbývající chyby při uzávěrce v roce 2018 bylo 0,8 a 2017 to bylo 0,6 Vážení kolegové, já bych teď rád eh, se ještě vyjádřil dru- druhé důležité vě- eh, věci v našem, v našim balíčku zpráv, to, a to je účetní závěrka. Představuje to transparentní a úplný obrázek o všech finančních aspektech našeho rozpočtu, eh, včetně závazků, finančních nástrojů a dalších bodů, které všechny uvádíme. Je to velice zajímavé si tuto závěrku projít. Věděli jste například, že náš kapitál dosahuje eh, vysoké úrovně. Budeme navazovat i na absolutorium z roku 2018. Komise vydala žádost, kterou vidíte, eh, a snažila se ošetřit všechny vaše komentáře. To je vidět i v souhrné zprávě, která obsahuje odpovědi na žádosti, které vám byly specificky zaslány i také ze strany rady. Jsou dvě věci, které ležely na srdci tomuto výboru. Za prvé to byla, byl střed zájmu. Já jsem vás informoval pravidelně o konkrétních případech, zejména v České republice, a budeme dále informovat parlament a budeme brát v potaz eh, to, že jsou to důvěrné informace Dále informace o příjemcích eh, evropských prostředků. Vy jste požádali v návaznosti na závěry rady eh, náš závěr, nebo respektive náš návrh, aby, aby spolu zákonodárci zlepšili kvalitu informací, které sbírají v českých státech o příjemcích evropských eh, financí, které spadají pod společnou zprávu. To je nyní součástí probíhajícího vyjednávání a v dalším programovém období doufáme, že Evropský parlament, stejně jako Rada, které mají společnou ambici, eh, se, toho, se, se, se tomuto budou věnovat pozornost. Dále máme výroční zprávu o interních auditech v roce 2019 v komici. Generální ředitel pan Kraf eh, vás eh, o tomto informuje, o interních auditech a já Vím, že vnitřní audity, auditoři uvedli, že eh, interní systémy kontroly dobře fungují, i když tam jsou určité slabiny, které byly identifikovány. Je důležité zdůraznit, že když docházíme k tomuto závěru, tak vnitřní auditor vzal v potaz i víceleté korekční nástroje, a také změnu v právním základu a započítal s tím, počítal s tím při vyhodnocování kontrolních systémů. Vnitřní auditor tedy má za to, že e, byl správně korigován evropský rozpočet. Teď do budoucna chci zdůraznit dvě překážky, respektive výzvy. Za prvé, komplexní prostředí, ve kterém komise implementuje rozpočet protože řada států má velice rozmanité partnery. A my musíme i nadále pracovat na zjednodušování, ať už jde o kvalitu, ale také musíme podporovat příjemce i členské státy. Musíme najít správnou rovnováhu a snižovat administrativní zátěž a zvyšovat zároveň efektivitu a snižovat náklady. Budeme dále pracovat na těchto otázkách, protože si myslíme, že to, bylo, že to je nejlepší způsob, jak se vyhnout chybám a slabinám. Druhá věc se týká COVID-19, to je také překážka. Komise byla informována o reakci na tuto otázku a v srdci této otázky právě leží evropský rozpočet. Snažili jsme se reagovat co nejrychleji, ale zároveň se pohybovat v rámci finančního nařízení. Pandemie nicméně potenciálně představuje další výzvy při zprávě a výkonnosti plnění evropského rozpočtu. Není to samozřejmě žádná výmluva, protože komise je odhodlaná, že eh, budeme mít zdravou zprávu prostředků a to i v těch nejobtížnějších časech. Hodnotíme průběžně, jaká jsou rizika pro rozpočet a děláme správné kroky k tomu, abychom potlačili tato rizika. Nedávno jsem tomuto výboru sdělili, jaké jsou výstupy z tohoto zhodnocení a budeme i nadále pečlivě sledovat, jaká je situace. Vážení kolegové, na závěr chci jenom zopakovat, že více než dříve potřebujeme najít společně eh, rovnováhu mezi nízkou chybovostí, rozumnými náklady, rychlým proplácením a důvěrou podporou našich příjemců a zároveň zpravou, zdravou zprávou našeho rozpočtu. Musíme realizovat také nebo hlídat správní základ, a to i do roku 2021-2027 v rámci VFR protože je to jasná příležitost eh, zlepšit náš přístup. Tady počítám s, vaším, s vaší podporou a těším se samozřejmě na živou debatu během dnešního zasedání. Děkuji. Děkuji pěkně, pane komisaři. Nyní bych ráda dala slovo panu Manfredu Krafovi, aby nám sdělil své stanovisko. Děkuji, paní předsedkyně. Jak jistě víte, tak výroční zpráva o interních auditech eh, komise obsahuje sdělení, zjištění a doporučení pro vlastní auditní službu, což znamená, že tímto bude učiněn příspěvek k celkovému procesu. Dovolte, abych vám nabídl krátký přehled eh, realizace auditního plánu na rok 2019. K 31. lednu 2020 100 bylo učiněno 156 eh, úkolů a mezi ně patří 36 auditů a 113 následných doporučení. Jak už uvedl pan komisař Hán který hovořil o účetním výkaznictví a výkaznictví finanční odpovědnosti. Dovolte, abych se soustředil na interní audity, které eh, hovoří především o důležitých oblastech, jako je dohled nad třetími stranami při implementaci programu, lepší regulace, lidské zdroje a procesy v oblasti IT. Zpráva o interním auditu Eh, konstatuje, že je zapotřebí provádět eh, v řadě oblastí další audity a že také existuje ještě potřeba dalších auditů. V roce 2019 auditní eh, služba vydala 136 doporučení a 110 jich bylo přijato a všichni auditoři vytvořili akční plány, které se zabývají průřezově problematikou. Tak, aby bylo možné implementovat příslušné úkoly, tak dovolte, abych vám nyní nabídl následné doporučení ke, k, k 113 tisícům doporučení, které eh, byly, která byla vydána od roku 2015. 87 těchto doporučení byla implementována, 13 eh, se ještě implementují a pouze 3 eh, mají spoždění. To znamená, že ještě nedošlo k implementaci Eh, k původně dohodnutému eh, datu. Naše služba je toho názoru, že doporučení jsou a výsledky těch eh, následných doporučení jsou uspokojivá. Audity se provádějí s maximální péčí a, na, a APC, APC je výbor, který má na starosti kontrolu tohoto procesu. Jsem přesvědčen, že na základě informací ze výroční zprávy, eh, jak auditní výbor, tak APC velice úzce monitorují implementační plány a že veškeré procesy kontroly a řízení budou ještě dále posíleny. Především se to týká nových výzev, které souvisejí s epidemií COVID-19. Děkuji pěkně za vaši pozornost a velice rád odpovím jakékoliv dotazy. Děkuji velice panu Krafovi. Já mám také pár doplňujících otázek týkajících se roku 2018. Eh, otázka příjemců a vlastnictví eh, přijímání. Nevím přesně, jak, to, eh, jak se to mám představit. Myslím si, že je potřeba se tady podívat i na problematiku jednotlivých agentur v jednotlivých členských státech. Proto jsme z tohoto důvodu ještě zřetelně chtěli eh, předložit eh, doplněný seznam, eh, který vlastně není až tak radostný z hlediska otázek, které jsme položili. Určitě Eh, bychom ten seznam ještě rádi viděli, ale to není odpověď na otázky, které tento výbor eh, položil komisi. Za druhé, pokud jde o Českou republiku, tak jsme podali žádost, eh, abychom zjistili, jaké odpovědi poskytla komise české vládě také bych ráda věděla, zda, by, zda Česká republika byla připravena poskytnout eh, odpověď České republiky eh, tomuto výboru, a nebo zda odmítla eh, tyto informace poskytnout. Takže to je moje otázka. Jakožto reakce na případ České republiky. Pak mám také otázku na pana Krafa a pana Hána, eh, která se týká platebních míst. Především jde o Českou, pardon, o Slovenskou republiku. Pak je tady otázka toho videa z Bulharska, eh, které, které svědčí o tom, že jsou eh, vybírány poplatky, které představují až 60% příplatek. Ráda bych věděla, jestli jsou nějaké poznatky k této problematice, především poté, eh, když je jasné, že eh, tyto platební, tato platební místa eh, nesmí se nějak jaksi vymykat té neutralitě, která je zde zaručena. Pokud bychom chtěli, aby jednotlivé agentury adekvátně rozdělovali prostředky, tak je nezbytné, aby zde byla určitá kontrola a také zprávy o tom, co se děje. Eh, s výhledem na rok 2019, eh, kdy jsme vlastně vydali mezeročně eh, více peněz, tak je tady opětovně ten problém spočívající v tom, že ty příslušné národní agentury a platební agentury mají v určitých státech problémy řádně s těmito prostředky nakládat. A také je tady problém eh, informace o potenciálních žadatelích. Já se teď eh, zabývám také oblastí sportu, kdy na, mám například otázky z Rumunska eh, na to, kde je možné žádat o prostředky. Pak mám také otázky z jiných členských států, Uvedu pár příkladů. V roce 2019 ten eh, audit bude obtížnější, respektive, respektive bude obtížnější eh, zpracovat tu eh, výroční zprávu účetního dvora. Proto bych ráda slyšela, do jaké míry jsme schopni v rámci soudržnosti u těch států, Eh, kde eh, byly zjištěny nedostatky při rozdělování prostředků, jak je možné eh, zjistit, kdo k těmto penězům má přístup, zda jsou poskytovány informace adekvátním způsobem, zda veřejnost ví, jakým způsobem příslušné platební agentury s těmito prostředky zacházejí, zda tyto informace jsou veřejnosti dostupné a jde určitě nejenom o zjednodušení pravidel, ale také o zjednodušení e, přístupnosti, o lepší přístupnost e, informací o tom, jak je možné o peníze žádat a jakým způsobem se tyto prostředky používají, distribuují, ať už se jedná o Rumunsko, o Bulharsko, nebo Řecko, Itálii a další státy. Zde bych e, se opravdu ráda zeptala i na téma organizované trestné činnosti. Když tyto prostředky e, se budou jaksi poskytovat snadnějším způsobem, tak e, my víme, že například na jihu Itálie opravdu roste organizovaný zločin a otázka tedy je, jakým způsobem zajistit, aby platební místa byly tomuto nebez... před tímto nebezpečím chráněna. Jsou totiž zprávy o tom, že jsou tady eh, vazby mezi eh, podsvětím a těmi platebními agenturami. Jestli také eh, jsou informace o tom, že byl někdo z této zločinecké sítě zatčen nebo obviněn a zda vůbec lze zajistit, aby ti, kdo mají na starosti distribuci prostředků, nebyli členy zločineckých skupin. A nyní dám slovo Joachimu Kusovi, eh, který byl zpravodajem za rok 2018, takže prosím, máte slovo. Genau. Okay. Herzlichen Dank. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji vám, pane Háne a pane Krafe, za eh, prezentace. Mám velký počet dotazů, ale zeptám se jenom na tři věci. Zeptám se na něco pana Hána a potom eh, pana Krafa. Pane Háne, je velmi eh, pozitivní všechno to, co jste dosáhli během minulého roku, to je nesporné. Ale samozřejmě my tady musíme eh, hledat ty eh, malé věci, které tak úplně dobře nefungují. A dovolte mi tedy, abych se vyjádřil k několika bodům. Eh, za prvé, to jste zmínil, riziko plateb, to znamená chybovost, která lehce se navýšila, ale nad materiálním Eh, hranicí 2,2,1. Eh, samozřejmě eh, v roce 2020 je to ještě komplikovanější a jak zajistíte, že v době covidu, kde je tolik peněz v oběhu a kdy dojde k mnoha dalším platbám, tak jak zajistíte, že v budoucnosti nedojde k ještě většímu riziku plateb a že v budoucnosti eh, nezažijeme jiná čísla? A druhý dotaz. Zde jedná o referations, eh, to je to, co kleslo loni, ale tady vyvstává otázka, proč to kleslo, eh, protože tam došlo ke změně v kalkulaci de minimis, tedy tento postup, který byl vyňat eh, tady z této kalkulace a zde vyvstává otázka, eh, pokud to nemůžete zodpovědět eh, nyní tak písemně, jak vysoké by potom byly ty referations, když se tam do celé kalkulace zahrne de minimis. A potom třetí věc, Eh, k tomu došel eh, interní auditor. Musím se ještě na to podívat a zde se jedná, že existují eh, určité slabé stránky ve zprávě lidských zdrojů. Můžete mi prosím popsat proč nebo kde, takže proč k tomuto došlo. A nyní dotazy pro pana Krafa. Je eh, dobré, že děláte tuto interní zprávu a že přeskoumáváte práci komise. Já jsem ve eh, nařízení pro rozpočet viděl, že máte tedy úplnou nezávislost. A kde, v čem tkví tato nezávislost a kolik zaměstnanců máte k dispozici od komise, tak aby se mohla tato práce odvádět? A jak to tady funguje? A kde vidím problém? Vy tady říkáte, eh, že v roce 2019 jste vydali 136 eh, doporučení ale v období 2015 až 2019 eh, to bylo 1949, takže když to zprůměruju, tak těch 136 je velmi nízké číslo, protože jinak by ten průměr byl kolem 400. Takže proč jste vydali méně doporučení? A potom eh, tady ty, eh, ta doporučení pro komisi, Eh, je k tomu nějaká zpráva a mm, můžete dát tuto zprávu, eh, abychom se na ní podívali. Děkuji vám, pane eh, Kuse, a nyní dám slovo panu Hánovi. Yeah, thank you very much. Uh, Děkuji. Pokud jde o jednotlivé dotazy od paní předsedkyně, Já nyní hovořím z, ohledně eh, hlediska právních expertů, tedy eh, pokud jde o české úřady, tak my jsme nedostali eh, povolení to momentálně zveřejnit, ale samozřejmě o tom můžeme diskutovat během řízení o absolutoriu, protože je to součástí toho, eh, eh, toho, této celkové úvahy. A potom, pokud jde o toho eh, skutečného vlastníka, konečného vlastníka, jsou tedy určitá omezení, my se můžeme zeptat členských států a požádat je, aby nám poskytli potřebné informace, ale momentálně to je na téměř eh, dobrovolné bázi a to je, proč komise přišla s návrhem eh, pro všechna odvětvová vyjednávání pro příští víceletý finanční rámec, protože ve všech oblastech, eh, kde se používají evropské peníze, tak bychom měli mít plný přístup ke jménům a strukturám těch Eh, konečných eh, vlastníků, abychom tedy mohli řešit tyto nedostatky. A pokud mohu říci to tak, tak vaši kolegové v různých odvětvích a výborech mohou se snažit přesvědčit, eh, aby došlo k implementaci tohoto návrhu. A to tež platí pro kolegy na radě. Přístup k informacím, ano, Eh, tady je vždy prostor ke zlepšení, ale souvisí to s tou otázkou, jaké zjednodušení je možné, aby to bylo pochopitelné i pro ty, kteří nemají eh, finanční prostředky pro to, aby měli poradce na evropské fondy obecně. A k poslednímu dotazu tisíc eh, v Itálii a zapojení mafie. Obecně mohu říci, pokud eh, nějaká společnost nebo eh, člo- nějaká osoba, pokud byla přistižena při podvodných činnostech a mm, byla odsouzena, tak takováto firma nebo osoba, tak tu můžeme vyjmout z jakéhokoliv procesu Eh, získání zakázky a i v budoucnosti. V případě, že jsem eh, neodpověděl dostatečně, tak vám mohu poskytnout písemné odpovědi. A k tomu, na co se ptal pan Kus, eh, tedy pokud jde o, to, o ty 2%, myslím si, že čím více můžeme E, něco zjednodušit, tak tím bude nižší riziko chyb, protože většina chyb souvisí s různými výklady ohledně toho, co je způsobilé a co ne. A to je i výsledek toho faktu. No, na naší straně my nejsme vždy, nebo to neděláme moc jednoduše, ale potom e, ty členské státy to takzvaně pozlacují, tedy to ještě jakoby vylepšují, dělají ten golden plating. Takže e, potom máme ustanovení, která mohou vést k dalším chybám. Není to ten jediný důvod, ale je to důležitá část problému. E, pokud jde o snížený počet do doporučení. Eh, souvisí to se zavedením eh, pravidel de minimis, ale musím říci, že to se týká pouze 15,2 eh, milionů eur a to je 1,15 celého finančního dopadu z roku z těch výhrad pro rok 2019 když se e, snažíme to zjednodušit a najít rovnováhu mezi e, potřebnými e, kontrolami. A ten třetí dotaz, tam asi budu muset požádat pána Grafa, aby on na to odpověděl, protože to je věc, která vyvstala ze služby pro interní audit. Já osobně si nejsem vědom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 Každopádně teď dávám slovo panu Manfredu Krafovi a říkám, že máte dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se vyjádřit opravdu velice stručně a budu respektovat tento časový limit. Pokud jde o oblast politiky lidských zdrojů, první otázka pana Kuse, tak opravdu platí, že jsme provedli tři specifické audity na HR a ve dvou eh, tam byly zjištěny problémy a v kostce se jedná o úlohu DGHR při stanování rámce, který je potřeba aplikovat napříč komisí a implementace na úrovni devíti generálních ředitelství, pokud je o konkrétní a specifické potřeby provádění politiky a pokud je také o zajištění, aby školení a kvalifikace byly zajištěny adekvátním způsobem. Takže jsme zaslali na DGHR eh, dopis, eh, kde jsme žádali o zpětnou vazbu, abychom mohli vydat doporučení a eh, odpověď zněla, že odpověď dostaneme, až bude vypracovávána následující strategie pro rozvoj oblasti lidských zdrojů. Pokud jde o nezávislost, tak eh, co to znamená přesně? Znamená to, že nikdo na úrovni komise, nikdo z mých eh, kolegů nesmí zasahovat do mé práce, jsem nezávislý eh, při přijímání auditních plánů a také při provádění konkrétních kroků. Výbor pro postup auditu, který jsem zmínil úvodem, má také za, úkol, za úkol zajišťovat moji nezávislou činnost. Mám 150 auditorů, kontrolorů, kteří provádějí audity v rámci komise, v rámci výkonných agentur a mám také externí auditory pro činnost více než 40 externích eh, agentur a autonomních eh, orgánů komise. Pokud jde o doporučení, tak pane Kusy, máte plně pravdu v tom, že v roce 2019 jsme vydali 136 doporučení, což je o něco nižší počet ve srovnání s předchozími lety. Je zde také zobrazen fakt, že systém um, schvalování uh, byl zpřísněn. Pokud jde o přístup k informacím, tak podle nařízení, eh, finančního nařízení, eh, já musím poskytov, vydávat zprávu kolegiu komisařů, komisařů o všech auditech, které jsem v daném roce provedl a tato zpráva kolegiu eh, se převede do zprávy určené pro Evropský parlament. To znamená, že informace, které vy v Evropském parlamentu dostáváte ohledně řízení o absolutoriu, je víceméně identická se zprávou, eh, kterou obdrží kolegium. Pokud byste si přáli i tuto zprávu, respektive jiné konkrétní zprávy o určitých auditech, které jsme provedli, podle toho příslušného rámce upravujícího řízení o absolutorium, tak eh, to můžete získat prostřednictvím eh, standardního řízení, které bylo dohodnuto mezi parlamentem a Evropskou komisí. Děkuji. Také děkuji. Pokračujeme a dám slovo panu Markusu Píprovi. Dovolte ještě komentář. Nejsou žádné právní překážky v pro české státy, aby se eh, eh, dotazovali na to, kdo je příjemcem prostředků. Máme tady eh, pravidla pro boj proti praní špinavých peněz, takže nejsou tady žádné překážky v, tady v tom, aby byly poskytnuty informace o tom, kdo dostává prostředky. Takže není žádný problém, aby byly jmenovány také Eh, konkrétní osoby, ale musí o to žádat členské státy či komise. Měrný prosím Markuse Pípra. Drücken Sie auf den Speak-Knopf. Okay, dann geht's jetzt los. Děkuji za úvodní projev panu Hanovi a panu Krafovi. Bylo to odvedeno opravdu profesionálně, jako ostatně vždy. Když jsme měli tu čest eh, před několika lety eh, přečíst si zprávu pana Krafe, Krafa, ale pane Krafe, eh, vás vlastně platí za to, že jste nezávislí, pokud se nemýlím. Co se týče nezávislosti, tak eh, parlament, respektive účetní dvůr, samozřejmě musí dbát na dodržování všech pravidel a procesů a své zaměstnance platí z vlastních zdrojů. Mám několik otázek eh, k té zprávě. Tři členské státy, Kypr, Malta a Lucembursko, uvedly, že eh, nebyly provedeny žádné eh, nesprávné platby že všechno tady bylo stoprocentně v pořádku, je to důvěryhodné. V případě Malty o tom opravdu pochybuji a pokud eh, někdo pochybuje, tak zatím jde a eh, zajistí šetření eh, na místě. To měli na starosti pracovníci komise, takže budou samozřejmě vždycky kontrolovat to, co vypadá zvláštně. Připojil bych se k žádosti paní Holmajerové, aby tady byla zajištěna transparentnost příjemců prostředků. E, dbali jsme na to e, i v případě společné zemědělské politiky. Nyní e, chceme vědět, kdy kdo jaké prostředky dostává. A teď je potřeba ještě dojednat to, aby eh, se předešlo tomu, že příjemci prostředků v oblasti zemědělství tyto prostředky neposkytují někam dál. Myslím, že eh, členským státům eh, tady musí komise si klás na srdce, aby na toto dbali. Potom otázka humanitární pomoci, pomoci utečencům, běžencům. Řecko dostalo v posledních letech eh, velké prostředky, bylo to 3,5 miliard eh, euro na poskytování humanitární pomoci. To odpovídá výše prostředků, které jsme vyjednali s Tureckem. V Turecku samozřejmě jsou ty záchytné tábory a Turecko také poskytuje zdravotní vzdělávací eh, služby utečencům. A pokud jde o Řecko, tak eh, tam je potřeba zkontrolovat, jak byly prostředky využity. Otázka nevládních organizací. Je stále více případů, kdy generální ředitelství uzavírají smlouvy s nevládními organizacemi a v těchto smlouvách je uvedeno, že je zapotřebí pomocí těchto prostředků dosáhnout určitých politických cílů a k tomu jsou tyto prostředky používány. Nyní bych se zeptal, sleduje komise tyto záležitosti? Souvisí to také s tím, když tedy nevládní organizace jsou financovány komisí k provád- pro, za účelem provádění určité politiky. Já bych si také přál, aby panovala větší transparentnost na straně nevládních organizací a kladu si otázku, víme, jak, kam putují tyto prostředky dále, víme, jak to vypadá u těch nevládních organizací v jednotlivých členských státech. Je tady opravdu transparentnost eh, o tom, kde evropské prostředky skončí. Takže tolik tématu nevládních organizací. Tolik mé otázky a ještě pár poznámek k období 2021-2027. Budeme se zabývat eh, absolutorium a také fondem pro obnovu. Zeptal bych se pana Hána, jak pokročila jednání s Evropským parlamentem o věcech souvisejících s tímto novým obdobím. Děkuji Markusu Píprovi. Teď dávám slovo paní Cetelině Penkové. Tady nyní na řadě. Zdravím vás. Vidíme se, slyšíme se? Ano, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za úvod panu komisařovi, děkuji také panu Krafovi za jeho přínosné informace. V první řadě bych eh, souhlasila s obavami, které tady vyjadřuje ostatní kolegové, že máme alarmující signály z některých členských států a musíme častěji hovořit o komunikaci s vnitrostátními úřady a zlepšit systém, na kterém funguje. Mám několik otázek, které bych e, směřovala na pana Hána. Nejprve bych se dotkla toho, že ve srovnání s předchozími ob, ob, obdobími se vždy země snaží vyčerpat prostředky, jinak oni na příště přijdou, což nakonec vede k uspěchanosti a k chybovosti a k zvýšenému riziku. Takže jaké kroky podniká komise, abychom se tomuto vyhnuli nějakým taky, také irregularitám a jak tedy, se, jak tedy zlepšit systém, aby státy nepřicházely o prostředky. Na konci období také dochází k překryvu mezi začátkem a koncem období a tak Členské státy se snaží tedy dočerpat v stávající období a pravděpodobně odložit čerpání v novém období. Co tedy komise dělá, aby ta uspěchonost opět nevedla k dalším e, mimořádným e, záznamům. Dále, co se týče vyčerpávání a také eh, nástroje pro obnovu a odolnost, to určitě povede k dalším nástrahám pro budoucí období. Členské státy se jistě budou snažit absorbovat finance z této facility zároveň co nejrychleji, což jistě povede k tomu, že e, dojde k určitým časovým skluzům. A s tím souvisí moje otázky. Má komise v úmyslu nějaké pokyny nebo manuály pro členské státy a jejich správní nebo spravující úřady a kdy tak udělá. Za druhé, má komise dostatečnou kapacitu na to, aby reagovala na nové výzvy v této oblasti a snižovala chybovost? A za třetí bych se ráda eh, věnovala tedy eh, DG Bač. Generální ředitel má stále svoje výhrady, co se týče vlastních zdrojů a ztrát vyplývajících z toho, že Spojené království nezplatí částky z roku 2011 až 2017. Vím, že už jsme si vysvětlili, že legální řízení už probíhá u těch neproplacených částek, ale mě by zajímalo od pana Hána, zda by nám k tomu mohl říct něco bližšího, jak se ta situace vyvíjí a zda máme nějaké očekávání, že Spojené království vrátí tuto neproplacenou částku. Děkujeme, Cvetelína, a prosím Johane Sehána. Ještě jednou k těm konečným příjemcům. Co bych tomu řekl? My se opravdu snažíme a doufáme, že parlament, stejně jako rada, budou tvrdí, pokud jde o implementaci návrhu pro další víceletý finanční rámec, kde chceme ve všech eh, sektorálních nařízeních zavést eh, podmínku, že je třeba uvést konečného příjemce tak aby komise měla veškeré informace k dispozici, co se týče finálních příjemců a měla je i hned k dispozici, protože to není otázka pouze Eh, kontroly, ale také uspíšení svým způsobem procesu absolutoria. A také je to otázka interoperability, výměny údajů a to vše by tedy uspíšilo celý ten proces. A v současné době tedy nepředvídáme nic takového, nemáme to v sektorálních nařízeních, takže se musíme spoléhat na otevřenost a připravenost, ochotu členských států jednat v, tě, v této otázce. A protože to není ve všech případech garantováno, tak se teď chystáme to zahrnout do dalších nařízení pro příští období a dále. Pokud jde o to, co říkala paní Cvetelína Penková, ano, jsou výzvy, které, kterým čelíme všichni při implementaci dalšího finančního rámce ale zároveň Next Generation EU a také Fondu pro obnovu. To všechno bez zesporu zatíží naší kapacitu, ať už při implementaci nebo při auditech a kontrolách. Já to říkám vlastně proto, že v nadcházejících vyjednáváních o rozpočtu a návrzích, které s tím souvisí v radě, například pokud dojde k dalším škrtům v lidských zdrojích, tak to není nic, co by komise byla schopná podpořit, ale tedy uvidíme, jak to nakonec dopadne, pokud chceme optimalizovat svoji práci, například zavést eh, umělou inteligenci do těch procesů co nejrychleji, tak abychom měli více rutinní práce, která bude odvedena eh, vlastně stroji a tím by se nám uvolnila lidská kapacita, kteří by se mohli věnovat lidem, kteří by se mohli věnovat práci, kterou stroj neodvede. Další věc, skutečně, protože se ruší celá řada různých eh, nařízení eh, vzhledem k současné, eh, současnému nařízení o strukturálních fondech a vzniká KRI a KRI+. Plus a tím je řada možností, které vyvstávají, ale zároveň jsou věci tedy jednodušší, přístupnější a mělo by se tím také snížit potenciál chybovosti, protože co je a není způsobilé, jsme poměrně radikálním způsobem eh, pře, přerámcovali, takže ten, teď je způsobilé v zásadě všechno, pokud to koreluje s reakcí na covidovou krizi. Ale ještě samozřejmě uvidíme, jak se to dá kontrolovat, protože tady máme určité paralelizmy mezi starými nařízeními, novými nařízeními a budoucími nařízeními. Pak k té otázce kapacit pro zprávu při implementaci eh, facility pro obnovu a oživení. My vnitrostátním úřadům poskytneme to, co budou potřebovat, tedy nástroje k řízení a zprávě a samozřejmě se tedy podíváme na to, jaké mají možnosti, jaké mají prohlášení, které nám musí předložit, aby nám ukázali, že kapacitu mají a že mají dostatečnou kapacitu i pro kontrolu a monitoring, dostatečná opatření, která již jsou zavedena. Pokud je o Spojené království, myslím si, že generální ředitel už vám říkal o tom, jaká je současná situace. Skutečně v tuto chvíli máme spor se Spojeným královstvím, vedeme s nimi tento spor eh, a očekáváme soudní slušení na konci letošního roku. A tak se ta situace tedy má v tuto chvíli. Uh, the next speaker. Dalším řečníkem je Olivier Chastel. Zdravím vás. Dobré odpoledne, všechny vás zdravím. Děkujeme mnohokrát komisaři Hanovi za prezentaci, eh, která se týkala udělení absolutoria za rok 2019. My zcela jistě se Eh, zaměříme na všechny aspekty, absolutoria, indikátory výsledků, výkonu, tak abychom viděli, jaký dopad budou mít eh, opatření, míra absorpce, digitalizace, tak aby se eh, snížila chybovost v důležitých programech. Všechny tyto prvky jsou našimi prioritami. A chtěl bych se ale nyní na něco zeptat pana komisaře, i když eh, už tady padlo mnoho dobrých dotazů. Eh, generální ředitelství pro rozpočet eh, chce, aby otázka výkonu byla ve středobodu politiky výdajů EU, ale jaké iniciativy k tomu byly zahájeny? Komise navíc přišla s první zprávou v září o právním státu a chtěl bych vědět, jak se tato zpráva zahrne do prací. Ještě bych chtěl také vědět, jak to vypadá s opatřeními souvisejícími s rokem 2019, aby se eh, snížil RAL, tedy zbývající závazky, a potom ještě další iniciativy, aby se eh, zlepšila otázka zjednodušení administrativní zátěže. Také bych chtěl vědět, jak se zlepšil systém ABAC, aby se mohlo přejít k systému CUMA. A potom chci také vědět, aby nám komise řekla, proč je tak obtížné, aby informační systém Ragnar, systém IG, aby byl zahrnut do členských států, protože ve zprávě pro rok 2018 jsme si přečetli, že komise si přeje tento IT systém, ale jak je možné, že některé členské státy to nechtějí používat? To jsou moje dotazy pro pana komisaře. Děkuji vám, Oliviere. Mám tady eh, stížnost od stínového zpravodaje, že jeho eh, dotazy nebyly vůbec eh, zodpovězeny, proto chci dát slovo potom panu komisaři, potom co vystoupí Eh, paní Viola von Kramon, protože pan eh, Píper se ptal na fond obnovy, eh, ptal se na Řecko, na Turecko a má tedy za to pan Píper, že ty dotazy nebyly zodpovězeny. Nyní eh, Viola von Kramon. Děkuji eh, Moniko, děkujeme komisi za všechno, co tady bylo řečeno. Chtěla bych se vrátit k otázce českého premiéra, protože eh, audity o střetu zájmu jsou velmi důležité a víme, že musíme na tom pracovat jinak. V sobotu jsme si přečetli v médiích, že komise poslala dopis follow-up české vládě a že se to týkalo auditu SAF, pokud jde o střed eh, zájmu českého premiéra a Agrofertu. Jeho společnosti v souladu s médií eh, to spadá do implementace doporučení ohledně závěrečného auditu. Tady se o tom hovořili, ale článek 319b eh, smlouvy Lisabonské smlouvy stanoví, a cituji, že komise musí přistoupit ke všem eh, vhodným krokům, aby eh, zohlednila eh, do v absolutoriu všechny poznámky EP, pokud jde o otázky vynakládání výdajů a také pokud jde o připomínky, které doprovází doporučení ohledně toho, co bylo přijato radou. To znamená, že společně s usnesením Evropského parlamentu z 3. prosince 2018 ohledně střetu zájmu a ohledně ochrany eh, evropského rozpočtu v České republice, tak tento Evropský parlament společně s ostatními vyzval komisi, aby v odstavci 2 zajistila nulovou toleranci, eh, aby se neuplatňovaly dvojí standardy, pokud jde o střed zájmu jakéhokoliv politika EU a že nejsou žádné výmluvy pro spožďování při finanční ochraně, zájmu, eh, ochraně finančních zájmů EU. A proto eh, v odstavci 12 se volá se vyzývá komise, aby se zveřejnily všechny dokumenty, aby byly k dispozici všechny dokumenty, které souvisí se střetem zájmu eh, premiéra a ministra zemědělství, aby se vysvětlilo, k jakým krokům se přistoupí, aby se tato situace napravila. Je opravdu ironické, že komise udělala přesný opak a od začátku eh, řízení je ještě méně transparentní. Navíc eh, v usnesení z 19. června ohledně opět nového zahájení šetření proti českého premiéra, pokud jde o zneužití fondu a o možném střetu zájmu. Tento parlament společně mezi jinými eh, vyzval komisi, aby udělala eh, maximum pro dokončení auditu bez mm, dalšího eh, mm, odkladu Eh, potom, co budou veškeré, eh, veškerá fakta zhodnocena. A v neposlední řadě i Evropská Česká ombudsmanka řekla, a cituji, že vzhledem k tak velkému veřejnému zájmu ohledně zveřejnění těchto dokumentů, Evropská komise eh, by měla si rozmyslet, zdali eh, zveřejní, nezveřejní tyto dokumenty po dokončení auditu. A také eh, cituji tiskovou zprávu z Ministerstva pro regionální rozvoj, kde se říká, že komise je požádala, aby tento dokument byl ponechán Eh, v důvěrné formě. Já se ptám, bude komise postupovat eh, podle doporučení Evropského úřadu ombudsmana a kdy komise dokončí ECFI, tedy jejich zprávu, a kdy komise zveřejní závěrečnou zprávu ohledně e, zemědělských fondů a kdy komise vyplní požadavek parlamentu ohledně zveřejnění všech dokumentů, které souvisí s možným střetem zájmu českého premiéra. Nebudu dále pokračovat, ale my eh, budeme dále pokračovat s písemnými připomínkami a žádostmi eh, ohledně české vlády, pokud je o Fond pro spravedlivou transformaci, protože my vidíme, že jedna eh, z Eh, že jedna z největších žádostí je od eh, Lovočechny, což je v rukách Agrofertu a tady vidíme dvojitý střed zájmu, protože současný minister pro životní prostředí byl eh, bývalým výkonným manažerem této konkrétní společnosti. <clears throat> Proto toto schválení ze strany komise se tedy plánuje uskutečnit, ale já plánuju, že přijdu s dalšími písemnými připomínkami. Eh, děkuji vám eh, za tento opravdu hodnotný příspěvek a vážený pane komisaři, eh, doufám, že dostaneme vysvětlení ze strany komise ohledně doporučení, pokud jde o zveřejnění dokumentů, protože to si myslíme, že by napomohlo nastolení důvěry. Eh, protože i z právního letiska to není akceptovatelné. A nyní eh, bych vás, pane komisaři, chtěla požádat eh, o slovo a také, prosím, vyjádřete se k té stížnosti od pana Pípra, že dotazy nebyly zodpovězeny. excuse, Já se omlouvám, že jsem neodpověděl panu Markusu Píprovi pokud jde o Turecko, tak eh, tam je to, myslím, jasné. Co se týče Řecka, tak vám v tomto okamžiku nemohu dát žádnou plnohodnotnou odpověď. Možná to můžeme učinit v písemné formě. Pokud jde o nevládní organizace, tak eh, zde bych eh, řekl toto. My jsme reagovali na tuto situaci tím způsobem, že jsme v nedávené době Eh, vypracovali určitou šablonu, která eh, slouží k řízení všech grantů eh, podepsaných komisí a smyslem je, aby byly zaznamenány veškeré platby příjemcům a konsorcím. Někdy dochází k tomu, že členské, pardon, že nevládní organizace obdrží určité finanční prostředky, A poté eh, komise sleduje, zda tyto prostředky eh, dorazily tam, kam měly. Takže nyní máme tuto korporátní dohodu, respektive tuto dohodu o eh, poskytování prostředkům korporacím. K té další otázce. Myslím si, že vzhledem k přijetí opatření, které umožňují členským státům, které nemohly absorbovat eh, prostředky v daném období, tak eh, vzhledem k pandemické krizi by tady měla být zrychlena ta míra čerpání prostředků. To znamená, že eh, tak by se tedy eh, měla snížit ta míra nevyužití prostředků. Nicméně eh, tato úroveň nevyčerpaných eh, prostředků také souvisí s ustanovením N plus 3, podle kterého členské státy mohou předkládat žádosti o platby později. Příslušné nástroje lze eh, adekvátně používat teprve tehdy, až budeme mít až tady budeme mít ze strany členských států závazek, že eh, budou informovat o konečných příjemcích a to také souvisí s tím, že výměna údajů probíhá interoperabilním způsobem takže je možné eh, porovnávat eh, informace z různých nástrojů a tím pádem identifikovat eh, konečné příjemce, kteří neoprávněně ty prostředky získávají. Pokud jde o otázku kolegyně von Kramon Taubadel, tak Samozřejmě otázka ombudsmana souvisí také s tím, že je tady zapotřebí mít eh, právní eh, povinnosti. Je potřeba zachovat důvěryhodnost a jsou tady určité trendy, které se eh, týkají pana Babiše a jeho střetu zájmu. Tady bych poukázal na ten stále probíhající proces, eh, který se týká využívání prostředků v rámci společné zemědělské politiky v rámci druhého plíře. Počátkem tohoto týdne jsme českým orgánům poskytli informace, které vycházejí eh, z dalších auditů. Eh, dodali jsme určitá doporučení o tom, co by české úřady měly podniknout a myslím, že nyní je správné, abychom vyčkali minimálně do prvního čtvrtletí příštího roku, abychom zjistili, jakým způsobem jsou tato doporučení respektována a implementována. Samozřejmě jsme eh, eh, si vědomi eh, také právních překážek při sdílení informací, Myslíme si, že, že v žádném případě před vámi nechceme eh, nic eh, skrývat, ale jsou tady velice závažné eh, prvky, které se týkají právního státu, vůbec dodržování zákonnosti a proto je i naší povinností, abychom respektovali příslušná opatření, která, právní opatření, která toto um, upravují. Fond pro spravedlivou transformaci zatím neběží, takže Eh, zatím tedy není možné eh, zkoumat, eh, jakého střetu zájmu v této souvislosti se český premiér dopouštěl. Že vidíme, že se tomuto tématu budeme muset ještě věnovat, ačkoliv komise již na toto téma vydala své doporučení. Takže čeká nás tady ještě práce v této věci. Máme tady dále pana Tomáše Zdechovského a Katalin Čech a ještě řešil Michel Rival. Takže prosím, Tomáši. Thank you very much, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, Hanci, za váš dobrý, kvalitní úvod. Jsem rád, že jste nám konkrétně odpověděl na otázky související se střetem zájmu Andreje Babiše. Stále ale čekáme na jasnou odpověď, zda ten střed zájmu má či nikoli. Pokud nikoli, tak v pořádku, všechno je, všechno je v pořádku. A asi s tím dokážu žít, že můžu být milionář, můžu si vzít od Evropy, kolik peněz chci a můžu pak mávnout ruku a říct si, sorry, jako to je normální. Každý milionář si může v EU čerpat, kolik chce a zároveň být premiérem. A může se vlastně rozhodnout, kdo si ty peníze vezme, jak bude čerpat jeho firma. A to je střed zájmu, se kterým se setkáváme denně. A takže to je pro nás poměrně relevantní otázka. A to řešení trvá už na nás vkus trochu dlouho, což je nevysvětlitelné. Já neznám jinou instituci, která potřebuje dva roky na to, aby vynesla jasné rozhodnutí o tom, zda někdo je nebo není ve střetu zájmu. Ale dobře, dobře, pořádku. Stále máme čas. Komise si může dát na čas eh, v dalších pět deset hodin navíc, než si najde jasné rozhodnutí. Já to tedy respektuji. A jsem velice rád, že někdo tak rychle pracuje na tomto rozhodnutí. Ještě jedna věc, eh, která by mě zajímala, a to se týká spíše vašich příslibů. Měli jsme slyšení s vámi a s paní Věrou Jourovou, místo předsedkyní komise, a slíbil jste nám, že nám pomůžete s vyjednáváním s radou. Protože rada dlouho Evropskému parlamentu neudělila absolutorium, protože je celá řada problémů, kterým čelíme. Začali jsme vyjednávání asi můžete to prosím zkrátit, protože už se nám chylí čas, omlouvám se, říká paní předsedkyně. Ano, jenom bych chtěl se zeptat, zda nám pomůžete se dobrat k nějakému závěru u tohoto řízení s absolutoriem a tímto problémem v radě a budu skutečně respektovat, pokud nám otevřeně řeknete ne, a nebo ano. Řekněte nám, kdy to bude možné se setkat, najít nějaké rozhodnutí o tom, jak postupovat dále. Děkuji. Děkuji vám, Tomáši, a také za pochopení. A nyní Katalin Čech. Thank you very much, Commissioner. Děkuji, pane komisaři, děkuji, paní předsedkyni. Měla bych pár otázek pokud je o dokument, který mám před sebou, a v první řadě vám děkuji za vaši práci. Nicméně, vy jste zmínil komunikaci v úvodu a mě by zajímalo, zda byste zvážil komunikaci na úrovni populace. Něco jako marketing o tom, jak funguje rozpočet a jak dobře přispívá k dobrým životům lidí. Máme rok 2019, proč se na to ptám? To je tedy Evro- Evropský rok volební a pamatuji si, jak stáli kandidáti vedle projektů financovaných z evropských peněz. Byly to různé parky, silnice a tak dále a dělali inaugurace, otevírání slavnostní a zároveň si ale stěžovali na to zlou EU, která nám vůbec nepo, nepomáhá, nedává nám žádné peníze a a já jsem nevěřila vlastním očím. A to je tedy zjevné zneužívání důvěry, ale zároveň i peněz, které Evropa poskytuje svým členským státům a pokud si tomu nejsme schopni bránit, tak tyto praktiky budou i nadále probíhat a povede to k nárůstu kritiky vůči EU. A zároveň máme všechny ty požadavky s logem a zviditelňováním a různými druhy komunikace. Ale to není to, co potřebujeme pro takové případy, takže já bych, bych vás ráda vyzvala, abyste byli většími politiky, lepšími komunikátory, pokud jde o financování v členských státech. A pak ještě jedna věc. Zazněly tady některé projekty v kohezi, v zemědělství, v ESF a tam jsme měli milníky, kterých jsme dosáhli, ale nebylo to úplně efektivní. A je to poměrně vysoký eh, podíl těchto projektů přes 50% a já se ptám, proč je to kvůli rozdělování financí, je to kvůli pomoci, který, kterou tyto, tyto příjemci dostávají nebo nedostávají a jak se postarat o to, aby to bylo efektivnější a toto číslo se snižovalo průběžně, abychom čerpali evropské prostředky na Eh, lepší vytváření hodnot i na úrovni veřejnosti. Děkuji. Katlin Michel. Děkuji mi. Michel Rivazi, prosím. Euh, moi, je voudrais revenir sur... Děkuji. Já jsem se chtěla vrátit k tomu vašemu prohlášení, pane komisaři. Vy jste říkal, že musíme lépe spravovat peníze institucí a zaměřit se na transparentnost. Mě tedy zajímaly peníze, které se vyplácí v rámci covidu do laboratoří. Jsou to miliardy, které přijaly farmaceutické laboratoře, GSK, AstraZeneca a další. A já jsem se chtěla zeptat, proč kontrakty, které byly podepsané mezi těmito podniky a komisí, proč jsou důvěrné, proč se tají? I předseda Sanofi řekl, že je připraven ten kontrakt předložit, tak proč komise tuto transparentnost nevyžaduje, proč se s námi nepodělí o tyto kontrakty, které eh, provazují tyto farmaceutické podniky s komisí a s vyjednavači, kteří tyto, tyto kontrakty podepsali. Jsou to naše peníze, jsou to peníze poplatníků a my chceme jasnou transparentnost v těchto otázkách, zejména pokud je o tyto smlouvy a o peníze, které byly v různých fázích vyplaceny. Chceme odpovědnost pro tyto podniky a také chceme přístup k údajům o klinických testech. Takže, pane komisaři, když hovoříte o transparentnosti, tak je důležité, abychom měli taky nějaký důkaz o transparentnosti. A teď zatím vidíme, že nám komise blokuje přístup k těmto kontraktům. Michel, um... Děkuji. Michel, uh, milí uh Johanesi, eh, Hane vidí, že tady se objevuje často otázka eh, transparentnosti a <clears throat> je to věc, kterou se budeme muset opravdu intenzivně zabývat, protože je vidět, že tady s tím je problém. Eh, Milí Johanesi, Hane máš slovo. Mm, děkuji. Děkuji, Tomáši. Musím to znovu připomenout Česká vláda doposud eh, neposkytla žádné eh, nároky na platbu či účty, prostě od toho eh, česká vláda ustoupila a tím pádem žádné evropské peníze nebyly nezákonně, chceli to tak, byly použity. A potom, pokud jde o interpretaci střetu zájmu, legislativa v České republice a v EU, my jsme si vyslechli jasný názor, tedy ta e, česká interpretace na jedné straně, tedy finanční újma pro Evropskou unii a pro evropský rozpočet, tak tam nedošlo k újmě. Tam byla jedna věc, o které vím, tedy v zemědělském sektoru a tam eh, došlo k korekci. Absolutorium a diskuze s radou. Upřímně, já plně rozumím tomu, co říkáte a já jsem ochoten, my jsme ochotni usnadnit diskuzi mezi parlamentem a mezi radou k tomuto tématu. A k dotazu paní Čech, plně to chápu, také protože jsem byl bývalým komisařem pro regionální politiku a pro strukturální fondy. Plně chápu vaše obavy a vaše stížnosti. A není to pouze otázka Maďarska. V mnoha, v mnoha členských státech eh, místní, lokální politici eh, podporují, propagují určité projekty, které byly eh, financovány z EU a eh, vlastně dávají nebo vytvářejí dojem, že to bylo financováno z místních zdrojů. Musím říci, že existují omezované zdroje a omezené zdroje a šance, proto já zde se spolehám na práci našich eh, kanceláří, na práci evropských poslanců, tedy všichni ti, kteří to chtějí podpořit. My můžeme poskytnout eh, veškeré potřebné informace, ale nemůžeme soutěžit s národními eh, kampaněmi, nemůžeme mít podobné kampaně, prostě to si nemůžeme dovolit. My děláme, co můžeme, vždy je prostor pro zlepšení. Musíme zjistit, eh, do jaké míry můžeme třeba využít lépe sociální média. Ale když v nějaké zemi je takovýto konkrétní přístup, tedy že není ochota o to se dělit o všechny informace, všechny je tedy poskytnout, eh, konkrétně pokud jde o dopad eh, evropských peněz, tak tam je problém. My se snažíme to zlepšit, ale existují omezení. A poslední dotaz, tedy eh, zveřejnění smluv. Já se tímto přímo nezabývám, ale jsem si toho plně vědom. Momentálně jsme se dohodli na třech smlouvách, ale myslím, že existují ještě další eh, dalších šest vyjednávání, která probíhají a to není úplně rozumné. Dokud eh, nedokončíme všechna vyjednávání, tak eh, nemůžeme zveřejňovat to, co ještě nebylo dokončeno, protože by to vedlo k nerovným eh, hracím podmínkám během vyjednávání. A já musím říci, že my se snažíme co nejvíce, co v našich silách na jedné straně, až bude vynalezena vakcína a potom také otázka bezpečnosti vakcíny pro naše občany. Eh, děkuji vám, pane komisaři, za tyto odpovědi a nyní eh, krátce dám slovo Manfredovi Krafovi, aby pronesl závěrečná slova. Glup, Jak tam vypadlo spojení? Tak, je co? Hello? Slyšíme se? Já myslím, že jsem všechny otázky zodpověděl, paní předsedkyně, ale pokud máte na mysli nějakou konkrétní, mohla byste naznačit, to, co se jedná? Ne, otázka zněla, jestli byste chtěl říci něco závěrem v kostce. Ano, rád bych řekl něco na závěr. Odkazuji také na slova pana komisaře Hána. Myslím, že opravdu záleží na tom, abychom vzali v úvahu to, že naše systémy víceletých kontrol fungují. Kdekoliv najdeme nějaký problém, tak existují možnosti eh, přistoupit eh, k opravným prostředkům, abychom chránili evropské peníze a evropský rozpočet. Takže toto je potřeba mít na zřeteli během, celé, během veškerých diskusí. Děkuji. Děkuji vám velice. Pane Kusy, chcete říct také několik slov eh, závěrem? Ehm, Poukazuji na to, že nás již tlačí čas. Takže prosím, abyste se vyjádřil stručně. Ano. Ano, vzhledem k pokročilé době a vzhledem k tomu, že máme už pouze 30 minut na zprávu o ochraně finančních zájmů eh, Unie, tak se omezím na několik postřehů. Máte-li další otázky, je prosím písemně. Jinak bych rád poděkoval panu komisaři Hánovi a také panu Krafovi za jejich trpělivost a za odpovědi, které od, poskytli, ačkoliv se mi ne všechny líbily. Ale tak už to je. E, někdy e, jsou odpovědi uspokojivé, někdy méně. Takže každopádně děkuji vám vřele. Já také vřele děkuji, pane Kusy. Nyní je opět na řadě pan komisař. Děkuji, že nám věnujete tolik času a požádal bych jej tedy, aby se vyjádřil ke zprávě o ochraně finančních zájmů Unie. Takže prosím, pane komisaři, máte slovo. Děkuji velice, paní předsedkyně, také děkuji za možnost seznámit vás s výroční zprávou o ochraně finančních zájmů Unie, takzvaná zpráva PIF. Zde jsou zmíněna opatření prováděná na národní a evropské úrovni a jejich smyslem je zajistit, aby evropské peníze byly eh, utráceny správným způsobem. Eh, rovněž hovoří o stavu, um, o o, o tedy míře e, podvodů a o tom, jak e, postupujeme proti těmto trendům. Dovolte, abych vám také řekl několik číselných údajů. E, bylo zjištěno 939 provinění proti předpisům, což je o 25 méně oproti předchozím roku. Celkově se jedná o 461,4 miliony euro, což je 63 méně než v roce 2018. Nicméně je potřeba obezřetnosti. Počet provinění, které byly zjištěny, nejsou přímým indikátorem úrovně podvodů, které mají dopad na rozpočet EU. Jsou především indikátorem úrovně odhalování a vykazování potenciálních podvodů členských státech a v příslušných orgánech. Pokud jde o výdaje, tak v roce 2019 zde došlo k poklesu, což samozřejmě souvisí s cyklickým charakterem programu utrácení, vydávání prostředků. Nicméně nelze podceňovat ten značný efekt na plný rozsah opatření proti podvodům, která byla činěna v letech 2014 a 2020. Podle naší zkušenosti Ehm, je, eh, jsou tato opatření účinná a tam, kde nejsou, tak samozřejmě bude zapotřebí zlepšit naši práci v následujícím rozpočtovém období. Velice rád vám sděluji, že tato zpráva za rok 2019 ukazuje, že téměř všechny členské státy dokončily transpozici směrnice o ochraně finančních zájmů Unie do svých eh, vnitrostátních eh, předpisů. Pomohlo to posílit systémy boje proti podvodům, včetně opatření pro zvýšení transparentnosti, boje proti korupci a boje proti střetům zájmů. Na úrovni EU boj proti podvodům eh, nadále vede eh, úřad pro, proti podvodům OLAF a je tady také nová strategie komise. V roce 2019 eh, také byla přijata směrnice o whistleblowingu. Jejím smyslem je dále eh, podpořit odhalování podvodů a dalších nesrovnalostí tím, že je nabídnuta vyšší úroveň ochrany těm, kdo tato provinění hlásí. Eh, je tady také učiněn pokrok při budování evropského, evropského prokurátora, včetně jmenování prvního prokurátora, pana Kvesiho. A myslím si, eh, že se všichni těšíme na eh, to, že EPPO eh, e začne fungovat velice brzy. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato zpráva hovoří o tom, že procházíme velice dramatickými časy, kde je potřeba přijímat rozhodná opatření je zapotřebí na pomoci členským státům, občanům a všem podnikům, aby eh, byli aby tady byli schopni zbavit se tohoto viru, který nás všechny, všechny eh, tíží. Nejenom, že budou k dispozici větší finanční prostředky než kdykoliv, ale způsob, jakým se tyto prostředky budou alokovat, bude flexibilnější než kdykoliv v minulosti. Samozřejmě je zapotřebí pracovat ještě efektivněji, tak abychom zajistili, že tyto prostředky jsou eh, vydávány a utráceny efektivním způsobem. Naše zkušenost také ukazuje, že eh, kdekoliv jsou k dispozici velké finanční sumy, eh, je také vyšší nebezpečí podvodů a porušování předpisů. Řada opatření v oblasti boje proti podvodům na úrovni národní a na úrovni EU nám snad napomůže tohoto úkolu se zostit eh, správným způsobem. Samozřejmě eh, budeme dbát na to, aby opatření, která jsou prováděna, byla opravdu cílená a abychom se dostali rychle kupředu. Eh, já jsem se pouze stručně dotkl několika věcí a eh, samozřejmě velice rád s vámi proberu detaily. Nicméně jsme v časové tísni, na což poukázala i paní předsedkyně. Eh, proto bych rád přislíbil další informace Eh, za, za naši stranu. Eh, můžete eh, nám položit otázky. Pokud budou otázky přímo na mě, tak bych vás rád požádal, abych měl ještě další možnost zodpovědět, ale obecně si myslím, že bude ještě další řada příležitostí v průběhu debat o absolutoriu, abychom se věnovali tomu či onomu tématu. Nicméně dnes bych se vám rád omluvil Není to pouze moje osobní rozhodnutí, každopádně eh, mám spoustu, spoustu kolů, které souvisejí s vyjednáváním s parlamentem a s radou. A samozřejmě všechno, o čem jsme se dneska bavili, eh, je velice náročné, takže před námi je hodně práce. Takže vám děkuji za pozornost a děkuji předem za vaše porozumění, A pokud mi nyní dovolíte se s vámi rozloučit. Děkuji. Vážený pane komisaři, je mi naprosto jasné, eh, v jaké časové tísni v tomto období jste, nebo i v tomto okamžiku. Takže bych doporučila, aby vaši pracovníci eh, zhromáždil veškeré otázky, které se tady eh, objevily a že na ně dostaneme odpovědi. A pokud by bylo zapotřebí, tak vás požádáme ještě v dalších schůzků. Kolega Vitale eh, nám už sdělil, poskytl odpovědi na řadu otázek, eh, které naši eh, členové měli. Takže přejeme hodně úspěchů v trialogu. Nyní bych požádal Katerinu Kiniči. Máte slovo na tři minuty. Do we have a problem? Eh? Oh. oh, it's interesting that you have a... To je zajímavé, že tam máte kolo v tom, ale asi to musíte otočit, tu kameru. You are sporty. Ale je dobře, že se pohybujete. <laughs> Eccomi adesso spero di arrivare anch'io, oltre... Bohužel není vidět řečnice. Co se... <laughs> Non so se riuscite a sentirmi o a vedermi. Vedo che la mia immagine non c'è. Madame Sinici, uh, we don't see you. No, there is no, uh, no picture. We cannot... No, nemáme obraz, říká paní předsedkyně. A, výborně. Tak, tady mě máte. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já chci poděkovat panu komisařovi za jeho prezentaci zprávy o ochraně finančních zájmů Unie za rok 2019. Vím, že do toho vstoupilo veliké úsilí, že je to složitá práce, zejména v současných podmínkách. Nikdy nemá člověk dost času na to, aby tu práci dokončil, takže vám chci poděkovat za vaše úsilí. Byla bych si s vámi ráda vyměňovala <laughs> názory i za jiných podmínek, možná osobně, ale všichni teď máme velký zápřah, máme velké problémy, doufejme, že je brzy překonáme. Teď k té zprávě o ochraně finančních zájmů. Pane komisaři, vy jste nám nastínil, v čem to spočívá. Jaká práce do toho byla za ten rok 2019 vložena? ty legislativní texty, implementace směrnice PIF v členských státech, strategie proti podvodům ze strany komise, nominace eh, veřejného žalobce a budeme v tom pokračovat i v roce 2020 při reformě nařízení o OLAFu. Takže došlo k řadě důležitých opatření, která byla podniknuta proto, aby se prostředky vynakládaly v členských státech nejlepším možným způsobem. Jak říkal pan komisař, tak situace pandemie a ekonomické krize, která se dotýká všech členských států, vedla k velkému úsilí použít Next Generation EU s co největší možnou flexibilitou. Nicméně v rámci toho je třeba zajistit, aby se prostředky čerpaly správně, aby se zamezilo nezákonnému využívání. Organizovaný zločin také nesmí vstoupit eh, a nesmí, dostat, nesmí se dostat k evropským penězům. Já mám tedy několik otázek, které bych vám ráda položila. Na základě toho, co jsme si teď vyslechli, ke zprávě o podezřeních o podni- e, podvodech. Hovořil jste o tři, 35% e, poklesu v irregularitách a zprávách o nich, ale tento pokles, to je něco, u čeho já mám řadu otazníků. Je to kvůli tomu, že došlo k navýšení kontrol? Nebo je to proto, že jsme nebyli schopni identifikovat podvody, ke kterým docházela? Za programovací období 14 až 19 tady vidím pokles ve zprávách o podezřeních z podvodu byl, byl až nečekaný. Takže jak se můžeme zasadit o to, aby zprávy z členských států byly co nejlepší? Jak se můžeme zasadit o to, aby byl rámec co nejprůzračnější, abychom měli jasnou představu o tom, jaká je míra podvodu? Účetní dvůr už to uvedl v předchozí zprávě, že nemá dostatek informací o příčinách a o tom, jaký je vlastně rozsah podvodu. Takže o tom bych si ráda vyslechla více. Dále, pokud je o identifikaci podvodu a doprovodnou dokumentaci k PIFu. Komise chtěla, aby členské státy navýšily úsilí a aby odhalovalo nesrovnalosti a to včetně podvodů. A to ať už při využívání trestního práva nebo eh, zákonu doprovázejících evropský rozpočet. Já jsem ráda, že náš výbor skutečně tento požadavek byl schopen podat a byla mu vyhověna. Ale pokud se nepoužívá trestní právo, tak to potom vypadá v členských státech, eh, že k podvodům nedochází. V některých zem, zemích je jenom velice lehká, měkká kontrola, a podvody se potom nehlásí, takže potom některé země můžou být ještě stigmatizované, že mají příliš mnoho podvodů. Na druhou stranu, jak to říct, ty země, které nemají tak efektivní systém odhalování, nebudou mít tolik nesrovnalostí. A to zejména ty, které souvisí s podvody. A já si myslím, že to je takový aspekt, který si zaslouží naší pozornost. Zločinecké organizace vědí, jak využívat tvrdosti nebo nedostatečné tvrdosti v zákonech. V některých členských státech legislativa u těchto zločinů není dostatečná, je velice slabá. Zejména pokud jde o nadnárodní projekty nebo přeshraniční projekty. Takže jak chce komise čelit tomuto problému. To by mě zajímalo. Pokud směrnice byla už eh, transponovaná v členských státech, stačí to? Nebo nám ještě něco schází? Je tam třeba něco dodat? Pak ještě pár drobností k jinému tématu. Vnitrostátní strategie proti podvodům. Víme, že existuje efektivnější systém prevence, ale ne všechny členské státy ho přijaly. Jaké nástroje tedy komise považuje za nezbytné k tomu, aby motivovala členské státy k zavedení, co nejbrzčímu zavedení těchto strategií? Co může komise vlastně udělat a co plánuje? aby se dosáhlo toho, že bude jasná transparentnost v boji proti podvodům. Další věc. Já jich mám dlouhý seznam těch otázek, se obávám. Pokusím se tedy ponechat nějaký ten prostor i pro ostatní kolegy, aby mohli položit svoje dotazy. Zpátky k systému ADIS. Předběžné vyloučení už platí a je v platnosti. Sankce, vyloučení, to už je něco, k čemu členské státy přistoupily. Ale zároveň Víme, že jsou určití jedinci, jednotlivci, různé entity, podniky, které mají různé eh, slaměné panáky a různé falešné profily, aby obešly evropské právo. Takovou zkušenost máme nejmenší v mé zemi v Itálii a to jsou opět nej, nejvíce zločinecké organizace, které chtějí e, mít přístup k evropským penězům. Takže jak máte v úmyslu bojovat proti tomuto jevu? EDIF je samozřejmě možné implementovat efektivněji, je možné ho zlepšit. Takže já bych jenom uzavřela, já tady mám dlouhý seznam, ale snad budu mít ještě jinou příležitost je položit, ale jenom na závěr jsem chtěla říci, že jsme už odvedli dobrou práci. Jasně, to je vidět eh, v práci na směrnici PIF, je to důležitá práce a my budeme dále sledovat, co se bude dít v příštích měsících, tak aby se zajistilo, že peníze, které Evropská unie vyčlenuje pro členské státy, se jasně eh, a řádně vyčerpají. Reakce na covidovou krizi bude samozřejmě důležitá v tomto kontextu. Musíme velice pozorně sledovat, jak se využívají tyto prostředky, aby to bylo skutečně na ty účely, na které je to myšleno. Chci poděkovat panu komisařovi ještě jednou, chci také poděkovat eh, ostatními, kteří tu s námi zůstávají a paní předsedkyni za to, že jste mi poskytla tolik času, abych se mohla vyjádřit a s radostí budu spolupracovat na této zprávě společně se svými stínovými zpravodaji. Děkuji. Katarína, we see you. Eh, děkujeme, Kataríno, vidíme vaše nasazení a jsme doufám, eh, že dostaneme odpovědi hned, jak to bude možné. A nyní bych chtěla požádat komisi, až eh, eh, to bude možné, aby mm, tým komise schromážil všechny dotazy od Kateríny Kiniči. <clears throat> A Vile, prosím, jsem ráda, že vás opět vidím. Já se pokusím zodpovědět ne sice všechno, Eh, pokud jde o, o snížení nesrovnalostí ve zprávě PIV, to bylo i předtím, a komisař řekl, že se nejedná o přímý ukazatel toho, že by se snížila úroveň podvodu. To je na jedné straně. Eh, to, na co se ptáte, to je důležité, tedy ty identické případy podvodu. My se snažíme, aby všechny útvary pochopili, co je podvod, aby se identifikoval podvod a nesrovnalosti. Především tam, kde je e, kriminální aspekt. A není to jednoduché. My jsme o tom diskutovali s účetním dvorem, když dělají audity, aby tady auditoři věděli, kdy se jedná o podvod a kdy je tam ta e, trestně právní povaha. A to je, proč máme tuto strategii pro boj proti podvodům a chceme tedy proškolit lidi, aby věděli, co to je, protože také je důležitá otázka prevence. Národní eh, strategie proti podvodům to je obrovský úkol, ale my se musíme také vynasnažit přispět naším dílem a na, pomoci členským státům. Je to ale obrovský úkol a mm, jsou na to potřeba obrovské zdroje a není možné učinit všechno ze strany OLAFu, ale my se snažíme na pomoci. A poslední věc je EDES. Já mm, mm, tady, když se vrátím eh, k těm předchozím eh, diskuzím, když máme falešná jména ve společnostech a osoby, my potřebujeme mít eh, veškeré informace, abychom měli přístup ke všem informacím, abychom mohli vysledovat tyto eh, zločince, kteří eh, mění názvy společnosti, ale když budeme mít tyto informace o tom konečném vlastníkovi, tak je jednodušší to dohledat, kdo za těmi společnostmi stojí. Děkuji Vile Itala a nyní za EPP vystoupím já. Ne všechny členské státy eh, do 6. července 2019 eh, převedli do své legislativy PIF. Já bych chtěla vidět, jaké je současná situace, jaký jsou, jaké jsou dopady o tom, že tato směrnice PIF nebyla transponována do národní legislativy. A potom otázka arachne. Ta, to se používá pouze na dobrovolné bázi a jak ta dobrovolná povaha arachne ovlivní spolehlivost a efektivitu eh, prevence podvodů. A jak vidíte eh, spolehlivost, eh, když se třeba zaměříme na střed zájmů, kde třeba členové vlády nebo ze státní zprávy jsou zapojeni a není tam povinnost používat arachne či vložit údaje do arachne. A Řekli jste nám, že chcete mít eh, monitorovací systémy a digitální zprávy v reálném čase, aby Arach, Arach neměla povinnou povahu. A během posledních eh, slov jsem slyšela, že je to na spoluzákonodárcích, aby v budoucnosti to bylo povinné. Šéfové států a předsedové vlád přišli se seznamem bodů a myslím, že to byl bod 24 nebo něco takového a tam se říká, že chtějí zvýšit transparentnost tak, aby posílili boj proti podvodům, nesrovnalostem a zneužívání fondů EU a finančních prostředků. Eh, jaký je harmonogram pro zavedení nového IT systému, nový harmonogram pro pro uh, umělou inteligenci. Já už pracuji příliš dlouho, tak jsem si nemohla vzpomenout. A už to začíná být obtížné. Chtěla jsem tedy vědět, jak to vypadá s harmonogramem a jak to vypadá s implementací nového uh, systému, tedy toho rozšířeného systému Arachne. Děkuji nyní dávám slovo Katalin Čech. Vážení kolegové, dobrý den, zdravím vás. Paní předsedkyně, zdravím vás, Katalin. Ještě jednou bych chtěla poděkovat panu uh, Hánovi za tuto druhou zprávu. Myslím si, že je to Eh, velmi obšírná zpráva a jsou tam eh, všechny věci, které souvisí s rokem 2019 a s ochranou finančních zájmů, ale musím říct, eh, že mi tam chyběl odkaz na nařízení o OLAFu, o kterém nyní vyjednáváme. A k tomuto dokumentu bych měla několik dotazů pro pana komisaře. Za prvé ve zprávě zmiňujete, že Evropská unie v roce 2019 eh, je eh, součástí organizace boje proti podvodům a já jsem se chtěla zeptat, kdy bude EU plným členem, plnohodnotným Greco. A potom věc, která je blízká mému srdci, eh, včasná detekce IDES, tento systém, o kterém jsme tady hovořili, to by mohl být užitečný systém pro prevenci korupce a boje proti podvodům, protože tam se vyloučí eh, ekonomické subjekty či osoby. Ale celkem tam je pouze devět eh, ekonomických operátorů a ne, nikdo z nich není z těch zemí, které dostávají nejvíce prostředků z Fondu soudržnosti. Takže my máme vlastně nástroj, který by mohl být velmi užitečný ale nefunguje to, jak by to mělo. A chtěla bych se zeptat, zali nám můžete e, říct něco k IDESu, zali je tam více společností a proč tam je pouze těch devět e, hospodářských e, subjektů, jak bychom to mohli zefektivnit. Ve zprávě také říkáte, že členské státy přišli s komunikací eh, pro Evropskou komisi, ale víme, že ne všechno bylo přijato. Eh, jak, eh, takže mm, jak to vypadá s těmito národními strategiemi v boji proti podvodu? Jak to vypadá s těmi, které to nepřijali? V rámci COVID, kvůli covidu víme, že potřebujeme každé euro z fondu obnovy Eh, Next Generation, ale máme tam těch 750 miliard eur. Ale musíme se zaměřit na to, aby tyto peníze byly ochráněny před podvodem. Chtěli bych vědět, zdali OLAF, eh, útvary komise, zdali jsou eh, připraveny na to, aby mohli monitorovat a stíhat zneužívání fondů. Myslíte si, že by se na to mohli eh, vynaložit eh, finance eh, třeba pro OLAF a navýšit i personál, protože pokud jde o ten víceletý finanční rámec, korupce bude pokračovat. Třeba v Maďarsku bylo zveřejněno, že v roce 2013 nějak, nějak nějaký eh, subjekt dostal peníze, peníze na pomoc eh, začlenění dětí a nakonec se z toho postavili luxusní byty. Takže eh, tady tato otázka evropských fondů je pro nás velmi důležitá a děkuji vám za vaši práci. Děkuji vám, Katalin. A nyní dalším řečníkem je pan Kus. Yes, yeah? fine. So now. Yes, fine. Okay, thank you. Děkuji za slovo. Mám stručnou otázku a jednu poznámku. Budu hovořit německy. Doufám, že tam ještě máte tlumočníky. Ano, ale využijte jich rychle. Dobrá. Takže otázka zní takto. Slyšel jsem, že počet whistleblowerů klesl počet oznamovatelů, ale nedošlo ke zlepšení eh, těch eh, eh, tak to došlo ke zlepšení předpisů na jejich ochranu. Takže jak se to vysvětlit? Pak jsme tady slyšeli, že se dělá spousta dobrých věcí, považuji to za vynikající výsledek, nicméně si myslím, že tady chybí jeden faktor úspěchu, pokud máme bojovat proti podvodům. Je to důvěryhodná spolupráce s příslušnými orgány a úřady. Myslím si, že to bylo zdorozněno již v první zprávě před 31 lety a chtěl bych to zdůraznit i nyní. Takže moje poznámka i moje otázka má jí stejný obsah. Jakým způsobem zlepšit tuto důvěryhodnou spolupráci s příslušnými orgány v členských státech, pokud se nemohou tyto lidé fyzicky stýkat. Myslím si, že tady eh, spousta věcí, které potřeba eh, zvládat, ale eh, určitě to nebude touhle danou situací s nějak zjednodušenou.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 First, uh, the violation of public procurement rules, especially of health infrastructure. And secondly, smuggling of the illicit medicines and medical supplies. I share your analysis that the monitoring and control of EU spending must not be relaxed. Je důležité, abychom nepolevili, je třeba, aby výdaje byly transparentní, zabraňovat také transparentnosti, eh, zabraňovat také střetům v zájmu Potřebujeme také mimořádné pozmínky pro veřejné zakázky, ale je případ od případu. Takže v těchto procesech je třeba aplikovat mimořádná pravidla, nouzová pravidla jenom co nejrychleji. Digitální forenzní školení a IT nástroje a aplikace, které budou propojené eh, s tím, že budeme mít jasně vycvičené, vyškolené eh, úředníky. To je klíčové k tomu, abychom zvládali krize. Potřebujeme i nástroje, jako je Arachne a analyzovat data eh, čerpání, o čerpání z evropských prostředků. Musí to být povinný systém, nikoli volitelný, aby bylo možné hlásit podvody a střety zájmu. Je nepřijatelné, aby komise, která rozděluje v prostředky, nevěděla, jak eh, tyto prostředky putují a odkud kam a EPP potom nemá ani, nebo EPPO nemá přístup k těmto klíčovým informacím opět zprávy ukazují, že zneužívání strukturálních a kohezních fondů je strukturální problém, systemický. 362 milionů eur, eh, zejména z východní a střední Evropy, eh, uteklo právě kvůli tomu, že jsou zde různé oligarchie a zneužívání eh, postavení a e, také prostředníků. Také bych řekl, že zatím jenom 10 členských států přijalo vnitrostátní strategii proti podvodům, stále zbývají čtyři státy, které směrnici pif ještě vůbec netransponovaly do svých vnitrostátních e, pravidel. Itálie, Irsko, Rumunsko e, a doufám, že se to brzy změní. Děkuji vám. Mikulas. an Eh, děkuji eh, Mikuláši eh, Peksovi a dám slovo Ramuně Strugariu a ještě předtím panu Vile Itala. Vila Itala, děkujeme za tvoje nasazení. <clears throat> Děkuji. Děkuji. Děkuji za všechny tyto dotazy pro komisi. Já se pokusím to zodpovědět, především přístup eh, k databázi, eh, především eh, k Arachne. Na to jste se mnozí ptali. Olaf má přístup k Arachne, ale je to omezené. A tento přístup je pouze k určitým kategoriím dat a pro nás to nestačí. A pokud máme najít eh, schody eh, v případě nesrovnalostí a mělo by to být rychleji, tak musíme mít eh, možnost plného využití arachne pro naše účely šetření. A to znamená plný přístup. A to není ten případ nyní, takže tady je prostor pro zlepšení. A potom EDES ano, funguje to, ale je to uh, uh, pravda. Uh, málo společností je v RSu a máme nyní uh, ty případy, kdy jsme šetřili otázku roušek a jiného zdravotnického vybavení a vidíme, že některé společnosti postupovaly nezákonně. A já si myslím, že tuto informaci eh, musíme dát eh, našim protižkům a také by to měli vědět občané. Protože já, když jdu do lékárny a koupím roušku, tak eh, když tam je jméno společnosti, tak já musím vědět, ale je to ta správná společnost. Jsou tady zákonné restrikce ohledně zveřejňování názvu těchto společností. Eh, já bych chtěl, ale eh, není to možné. Z legálního hlediska. A potom otázka národních orgánů. Ano, otázka důvěry, ta by měla být větší, ale my se často snažíme na pomoci úřadům členských států tak aby se získaly informace. A potom ty národní strategie pro boj proti podvodům nejsou povinné, ale OLAF podporuje, aby tyto strategie existovaly. A potom forenzní nástroje. Ano, to skutečně potřebujeme a už jsme o tom dnes odpoledne hovořili že bychom měli využít eh, možnosti, které naskýtá umělá inteligence. Máme dobré výsledky, ale že potřebujeme přístup k těm eh, databázím, jako je Arachne. Musíme mít lepší přístup k Arachne. Takže to je zatím vše, co mohu říci. Děkuji. A whistlebloweri Eh, směrnice, která byla přijatá v roce 2019, eh, silná ochrana pro whistleblowery. Já si myslím, že to by se mělo více zpropagovat, aby o tom lidé věděli. Setkal jsem se s mnoha lidmi, kteří mi řekli, já vám mohu něco říci, ale nevím, zdali Eh, se nezveřejní potom moje jméno. A my to neděláme, samozřejmě, ale lidé ještě nevědí dost o směrnici eh, pro ty oznamovatele, whistleblowery. Musíme tedy informovat více. Děkuji vám, eh, milí Vile Itala, že jste byl s námi dopoledne i odpoledne. A nyní dám slovo eh, Kateríně Kiníči, aby pronesla závěrečná slova. Katarína? Katarína, slyšíme se, říká paní předsedkyně. Now we need the camera. Ještě potřebujeme kameru. Plus. Sí, presidente, non so se mi sentite. Ah, buona Teď nevím, jestli se slyšíme, paní předsedkyně, ale jsem tady a děkuji vám. Nevím proč, ale pokaždé, když mi přidáte slovo, tak moje připojení úplně skolabuje. Za to se omlouvám. A děkuji. Chtěla jsem jenom při této příležitosti poděkovat panu komisaři Hánovi a panu Italovi. Děkuji, že jste zareagovali na všechny moje otázky a dali nám podrobné odpovědi. Velice kvalitní. Myslím si, že je na místě, abych vyjasnila jednu věc. Někdo z předřečníků Jedna kolegyně říkala, chci poděkovat, že některé země ještě netransponovaly směrnici PIV a zmínila tam Itálii, ale to, to je myšlenka, nebo to je výrok, který můžu opravit. My jsme to transponovali v Itálii 12. července 2020 eh, vládním dekretem. To je jenom, aby to bylo jasné. A teď se jenom vrátím té zprávě o eh, směrnici PIV, o které jsme hovořili, měla bych asi zdůraznit, jak je to důležité. Nebude užitečné pro členské státy ani pro komisi, pokud eh, nebudou mít přehled o tom, co dělají zločinecké organizace jak a jakým způsobem se dostávají k evropským penězům. Nelze to ignorovat, je to důležitá otázka a to stále zdůrazňuje řada lidí, a to zejména v této napěté situaci okolo COVID-19 a v, z toho vyplývající ekonomické krizi, která se dotýká celé řady států. Já se těším, že spolu budeme úzce spolupracovat se všemi, kdo se do tohoto zapojují. Jak uvedeno ve zprávě komise, tak v této době každé euro, které utratíme v rámci odezvy, se počítá. S radostí přispěji osobně a ráda budu spolupracovat eh, s stínovými zpravodaji, s kolegy, se všemi, kdo se chtějí připojit, budou odhodlaní budou připraveni pracovat na tomto textu intenzivně, tak aby, byl co nejší, aby si získal co nejširší podporu a zároveň plně chránil finanční zájmy Evropské unie, protože to je způsob, jak ochránit svoje občany, zajistit, aby měli přístup k těm výhodám, které při, přináší EU a financování EU všem zainteresovaným subjektům. Chci poděkovat všem, chci poděkovat komisaři i paní předsedkyně. Děkujeme Kataríně Kineči že jste nám tak dobře popsala situaci v Itálii, eh, stran té směrnice, to je něco, co mě zajímalo, jak to vypadá, proto jsem se ptala, jak vypadá aktuální eh, situace, komise nás o tom jistě eh, informuje. Děkuji tlumočníkům, děkuji technikům i sekretariátu, kont, že se postarali o toto připojení na dálku. Určitě je s tím daleko více, spíše než méně práce když se pracuje na dálku a těší, takže děkuji a těším se, že se uvidíme příště. Omlouvám se za zítřek, já mám zítra dva trialogy. Týká se to právního státu a rozpočtu, takže kolegyně Isabel Muñoz mě zastoupí laskavě na obou zasedáních. Děkuji vám ještě jednou a přeji příjemný večer.